Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Jednička. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověříme si tu dvojky. končí hlasování. Schváleno. tři a čtyři dohromady. Kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se schváleno. 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se zamítnuto. Odstavec 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se schváleno. Odstavec 51 po částech první část, kde pro, proti, schváleno, druhá část, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno, odstavec 54, po částech první část, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno, druhá část, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 59, kde pro, Poznamenací návrh 5 k odstavci 59, je pro, kde je proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 64 ve dvou částech, první část, kdo je pro, kde je proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kde je pro, kde je proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 75, kde pro, kde proti, zdržel se. Ověříme si to ještě.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 Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Poznací návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Odstavec 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Odstavec 108 ve dvou částech. První část, kde je pro, kde je proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kde je pro, kde je proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, ověříme s tou sedmičky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 8. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Zamítnuto. Úvodní ustanovení F ve dvou částech. První část, kde pro, kde proti, zdržel se schváleno. Druhá část, kde pro, kde proti, zdržel se schváleno. Závěrečné hlasování, kde pro, kde proti, zdržel se schváleno. Takže dobrá práce, pane Lange. A není vysvětlování hlasování.